Good morning everybody who will... Dobré ráno. Začneme. I will speak in Spanish if you need translation. El primer punto del orden První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání, takže pokud všichni souhlasí, jenom chci si říct jednu věc, a sice bod 11. Na pořadu jednání budeme projednávat po bodu 8. To je tedy změna, kterou navrhuji. Pokud všichni souhlasí, tak tím je pořad jednání schválen. Druhý bod. Schválení zápisu, který máte k dispozici. A pokud eh, nejsou problémy paní Werder? A... No interpretation into English? No. Vamos a ver si... Zkontrolujeme to. Je to v pořádku? Dobře. Takže tím můžeme schválit zápis ze schůze a přejdeme k dalšímu bodu, sdělení předsedkyně. Chtěla bych vám sdělit, že 25. listopadu je Mezinárodní den proti uh, genderovému násilí a Evropský parlament se bude účastnit celosvětové iniciativy OSN Eh, je to tedy svět v oranžovém, konec násilí na ženách a dětech. A eh, budova bude osvícena oranžově a tím se tedy připojíme k této iniciativě OSN. Další sdělení. Chtěla bych vás informovat, že 14. prosince budeme mít eh, mimořádné jednání výboru ve Štrasburku kde proběhne výměna názorů s komisařkou eh, Jourovou. Budeme diskutovat o prioritách v oblasti rovnosti pohlaví eh, v politice komise. A teď tedy přejdeme k dalšímu bodu. A to je hlasování. Máte své karty, abychom mohli začít? Takže začneme hlasovat o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014. Je to stanovisko. Paní Beseril si chce vzít slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla jsem především poděkovat všem členům tohoto výboru za podporu. Chtěla jsem také poděkovat za všechny pozměňovací návrhy, bylo jich hodně eh, k tomuto stanovisku, které má velice důležité téma. Je to eh, tedy eh, zpráva, která také měla stanovisko na DEVE a je velice důležitá. Chtěla bych také poděkovat asistentům, poradcům a všem, kteří se zapojili do práce na tomto stanovisku. My jsme se snažili pracovat co možná nejlépe, nicméně došlo k takové situaci eh, ze strany socialistů. Na poslední chvíli, téměř na poslední hodinu, Eh, se, se měnily kompromisy a to velice komplikovalo situaci. Naštěstí jsme to vyřešili ústním pozměňovacím návrhem, ale byla bych ráda, aby to se to nestalo nějakou běžnou praxí a prosím, aby tedy příště jste nás upozornili dříve, abychom pak nemuseli na poslední chvíli řešit takový problém. Děkuji. Dobře, paní Beseril. Přejdeme tedy k hlasování o zprávě. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 38. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 40. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď tady máme ústní pozměňovací návrh, kterou, který předkládá paní Rodriguez. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Návrh 50 pro, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Není to přehledné u té druhé části, takže to zkontrolujeme elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 50 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Musíme to hlasování provést ještě jednou. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 14 hlasů proti, protože jeden člen ze zelených sebou nemá hlasovací kartu a hlasoval proti. A Ines eh, eh, přišla později, takže ten, to, to druhá část je zamítnuta. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále ústní pozměňovací návrh k 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to elektronicky. Je to druhá část návrhu 61, zahajuji hlasování. Schváleno 15 pro, 12 proti a jeden se zdržel. 63 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Máme ústní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 84 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Pozměňovací návrh 88 zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Zamítnuto. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 90 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Ústní čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 95 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, 97, tři části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. 68 ve dvou částech první, tak ta padá. Takže padá 68, pro, takže teď 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedna pro, proti, zdrželi se, ověříme to, pozměňovací návrh jedna. paní Arena. Hm, mohu, mohu požádat eh, o malinkou přestávku a eh, na, na, na pár vteřin. On, il nous manque une page à la liste de Ah. Nám chybí stránka v hlasovací listině. Vteřinku. Vamos a dar dos minutos. Takže vám dáme dvě minuty. Vale, parece que podemos eh, continuar. Tak zdá se, že můžeme pokračovat v hlasování. Byli jsme u pozměňovacího návrhu 1. Musíme to zkontrolovat. Takže pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se a ověříme to v hlasování o pozměňovací návrhu 1 zahajuje hlasování.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 schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme o hlasování o návrhu 16 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 19 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď návrh 28 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Návrh 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2, ten padá. Ústní pozměňovací návrh 1, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď budeme hlasovat elektronicky o celém stanovisku na vznění zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasů pro a 6 proti. Blahopřeji paní Veseril. A teď přejdeme k dalšímu hlasování. Je to návrh stanoviska k doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, máme tam ústní pozměňovací návrh, paní Neuchl, pro, proti, zdrželi se, tak vůbec nemám tušení, jaký je výsledek, takže eh, to ověříme elektronicky. Končím hlasování. takže je to zamítnuto. Návrh 32 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, ověříme to elektronicky u kompromis 6. Končím hlasování. Schváleno. 15 pro. Kompromis 7 pro, proti, 42 byla stažena. Takže kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme to. 55. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 hlasů proti. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky hlasování o 59. Ještě někdo nehlasoval? Zamítnuto. 60 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 61 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Je to velice těsné, takže to ověříme elektronicky. První část návrhu 61. schváleno, 15 pro, 14 proti. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62, to je jenom jazyková záležitost, 63 pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se schváleno, 67 pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1 pro, ověříme hlasování o 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno. Takže byla to náhoda, nepředstavíte si, že bych to jinak tak rychle spočítala. Takže kompromis jedna pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, to je doplněk s ústním pozměňovacím návrhem paní Neuchl pro, proti, zdrželi se. Asi schváleno, ale nebudu to riskovat, takže to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 3. Schváleno. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem paní Žetňanské pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto 7 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 12 zahajuji hlasování. Ještě někdo? Pokud nechce hlasovat, tak to nevadí, takže končím hlasování. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď budeme hlasovat o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Queda aprobado el informe. Por schváleno 20 hlasů pro, 9 proti a nikdo se nezdržel. Takže děkuji za spolupráci, tím jsme skončili hlasování pro dnešek, ale zasedání výboru pokračuje. A přejdeme k bodu číslo 8 na pořadu jednání. to je návrh stanoviska, provádění a přeskum strategie EU pro střední Asii. La rapporteur de... Navrhovatelkou stanoviska je paní Gerling. A ještě chvilku počkáme. Bueno, pues vamos a comenzar, a, bueno, a comenzar, no, a Takže budeme pokračovat v jednání výboru. Jak jsem říkala, čeká nás diskuse. Prosím, začneme. Pokud chcete ještě něco řešit, tak prosím venku, protože budeme pokračovat v diskusi. Dalším bodem je stanovisko stanovisko k provádění a přeskumu strategie EU pro střední Asii. Navrhovatelkou je paní Girling. A dávám jí tedy slovo, aby nás mohla seznámit s tímto stanoviskem, prosím. Thank you very much, madam. Děkuji velice chci poděkovat sekretariátu za veškerou spolupráci a také stínovým zpravodajům, se kterými jsme se zatím ještě nesetkali, ale já se těším na budoucí spolupráci. Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni se situací ve Střední Asii, tedy nachází se tam pět nezávislých republik. Střední Asie je geografická lokalita s eh, kořeny v Perské říši a toto historické pozadí eh, je velmi důležité vzhledem k tomu, že dodnes hraje roli, pokud jde o postoje, chování i tradice. Toto stanovisko je pro výbor AFEK, který upozornil na to dost pokroku ve strategii Evropské unie vůči tomuto regionu. Jak víte, stanovisko má omezený dopad. Já e, budu vítat všechny pozměňovací návrhy, protože je mi jasné, že v některých těch záležitostech je důležité učinit mnohem víc. Vzhledem k tomu, že Střední Asie e, se tady skládá z pěti nezávislých republik, je velmi obtížné házet všechny do jednoho pytle, protože ty výzvy i úspěchy se liší, ale některé rysy jsou společné, například násilí na ženách a názory tomu, že všech pět nezávislých republik je signatáři rezoluce OSN, a velký počet žen v tomto regionu je obětmi fyzického násilí. Já si myslím, že je třeba apelovat na prokuratoru všech těchto nezá, prokuratory všech těchto nezávislých republik vyvíjet tlak v tom smyslu, aby tento typ trestné činnosti byl stíhán mnohem více. Také obchod s lidmi je nadále problémem. Dvě z pěti republik byly svědky nárůstu počtu žen, které se staly obětmi obchodu s lidmi. Opět tady je třeba vyvíjet tlak na to, aby byly lépe chráněny především ohrožené osoby. Pokud ohrožené osoby definujeme jako osoby ohrožené chudobou nebo ohrožené domácím násilím, stává se z toho velká část celkové populace eh, těchto republik. Takže já bych chtěla apelovat na prokuratury v těchto republikách, aby potírali tyto jevy aktivněji. V tomto regionu by se našly i další závažné problémy, já jsem však chtěla, aby moje stanovisko vyznělo i trochu optimisticky. A chtěla jsem upozornit i na pokrok v určitých oblastech, i když se jistě shodneme, že ten pokrok není dostatečný. 58% osob zaměstnaných v eh, zemědělství v tomto regionu jsou ženy. A ty tedy hrají klíčovou úlohu v zemědělství. Já bych tedy ráda věděla víc, kolik z nich eh, také vlastní zemi, kterou obdělává. A proto tedy se zabývám touto problematikou i ve stanovisku. A konečně jeden velmi specifický problém. V minulosti, až do nedávna, muži v Kyrgyzstánu mohli unést ženu, kterou si vyhlédli a donutit ji ke snědku. A nebyl to trestný čin, bylo to, byla to tradice. Je to trošku jiný způsob, než před někým pokleknout a napítnout stupní prsten. A <clears throat> tedy tento typ chování v Kyrgyzstánu není vůbec definován jako trestný čin v minulosti. Tedy ale minulý rok tedy Kyrgyzstán změnil legislativu a stal se z toho trestný čin. Samozřejmě ke změně zažitého chování přispívá zásadně změna legislativy, nicméně nedojde k tomu přes noc. Takže i tady je, předna, je tedy před Kyrgyzstánem ještě spousta práce, ale je třeba aspoň uznat, že tedy zavedení a nové legislativní úpravy představuje pokrok. A měli bychom vyjádřit podporu těm v Kyrgyzstánu, kteří se snaží o skutečné prosazování tohoto zákona i v praxi. Já se tedy těším na připomínky stínových zpravodajů a těším se i na spolupráci při finalizaci tohoto stanoviska. Děkuji. Muchísimas gracias. Děkuji paní Girling za vaše vystoupení. Teď dostanou slovo eh, stínový navrhovatele za EPP paní Gabriel. Děkuji paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Já chci především poděkovat paní Gerlingové za ten to, to velmi dobré, eh, na to dobrý návrh stanoviska, má velmi pozitivní eh, přístup. Eh, chci poděkovat za ten přístup, který projevila ve vztazích ke třetím státům, což nám občas chybí. Hovoří se tu o násilí proti ženám, o nutnosti prosazovat rovnoprávnost, také otázka obchodování s lidmi a samozřejmě otázka ekonomického růstu. Já bych přidala do sebe čtyři body. Jednak účast žen na veřejném životě a politickém rozhodování, to je věc, která musí být podporována. Dále boj proti stereotypům, které existují mezi pohlavími a potom zavedení strategií k již eh, stávajícím ustanovením, jejich prosazování a také nutnost, že my musíme nadále vést eh, dialog. Když vidíme čísla, která jsou znepokojující, v textu se říká, že nás znepokojuje každá třetí žena je obětí násilí. My máme prakticky stejná čísla za nás, tak ne snad poučovat, ale říci, že je nutné vést dialog a vést určitý nátlak, který může k něčemu vést pozitivnímu. Čili to jsou ty čtyři body, které nás napadly při prvním čtení toho návrhu. Já je přidám jako pozměňovací návrhy, ale i tak ještě jednou tedy eh, blahopřeji paní Girlingové za tuto velmi relevantní zprávu. Děkuji paní Gabriel za SD Paní Arena. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k poděkování. Pokud jde o zprávu paní Gerling, my jsme tu ve výboru FAM a je důležité, abychom mohli hovořit zcela jasně o rovnosti, pokud jde o pět zemí Střední Asie. Když si čteme zprávy OSN a OBSE, tak je třeba mnoho věcí zlepšit v těchto zemích, i když souhlasím s tím, že třeba zaznamenat zlepšení, ke kterému došlo. Navrhl jsem 11 pozměňovacích návrhů, z toho čtyři v úvodní části v zprávy a pět konkrétních opatření. A zdá se mi důležité vyzvat k efektivnímu uplatnění úmluv OSN o vykoření všech forem diskriminace vůči ženám, ale třeba také tedy zavést akční plán rovnosti a musíme vyzvat k tomu, aby existovala le- efektivní legislativa ostraňující diskriminaci žen. A tady vstupujeme do konkrétní fáze, která je požadována, pokud jde o boj s diskriminací žen. Děkuji. Děkuji za Alde. Paní Berder. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat paní Gerling za odvedenou práci v této věci. Je vždy obtížné, když eh, pracujeme s jinými zeměmi, které mají jinou tradici a kulturu, aniž bychom se snažili nějak kázat, tak respektovat ty tradice. A když existují otázky například únosu nevěst, tak to překračuje rámec eh, přijatelného lidského chování. A je třeba se k tomu postavit a prosazovat i naše hodnoty. A je to vždy kompromis, když hovoříme o domluvených eh, sňatcích u těchto společností, tak je třeba zajistit, že ženy budou ochráněny a já jsem eh, ráda, že jste zmínila vlastně ty sňatky na objednávku nebo nevěsty na objednávku přes internet. Skutečně postupy online se prosazují i do velmi odlehlých eh, oblastí také jsou zde problémy s vlastnictvím půdy a dědictvím a tady je třeba zajistit, že bude existovat ochrana, která půjde proti střetům kultury a tradic, vzdělání, právní ochrana, když dochází k násilí, jaké existují právní prostředky pro ochranu, je možné docílit rozvodu a takové věci. Další věcí o tom již eh, parlament jednal, je nucená práce. Ženy a děti na bavlníkových polích eh, musí pracovat při sklizně bavlny. A ženy jsou nuceny pracovat v Uzbekistánu, protože muži eh, vlastně migrují do jiných zemí a tam pracují. Je to složitá otázka, když eh, tedy prosazujeme strategie pro různé části světa, jak tedy naší práci s třetími zeměmi činíme, tak je třeba zajistit, abychom prosazovali naše hodnoty. A já budu předkládat také pozměňovací návrhy v tomto duchu a věřím, že budeme moci úzce spolupracovat. Děkuji. Muchas gracias, señora. Děkuji, paní Berter. Pokud se nikdo další nehlásí k tomuto stanovisku, tak nevím, jestli paní Gerling chce ještě něco říci v návaznosti na to, co řekly eh, stínové zpravodajky. Yes, thank you. Very briefly. Um... Děkuji velmi stručně. Já myslím, že všichni se na to díváme stejně. Já vítám Mariny eh, úvahy o tom, že je třeba zahrnout do této debaty i osoby s rozhodovací pravomocí veřejné činitele a také tedy eh, připomínky k boji proti diskriminaci, protože obojí spolu souvisí. Já bych chtěla, aby tohle stanovisko vydestilovalo dvě nebo tři velmi důrazné připomínky. tak, abychom tedy měli větší šanci, že naše připomínky budou přijaty výborem AFET. Je, AFET je to lepší, než tedy mít takový dlouhý výčet drobností. Já bych ráda konsolidovala naše připomínky do dvou nebo tří úderných a jsem ráda, že stíňový zpravodaje mi k tomu dnes přitakali. Děkuji. Děkuji, paní Gerling. Jak už jsem říkala na začátku zasedání, máme změnu v pořadu jednání, takže teď budeme ještě projednávat bod číslo 11. To je provádění doporučení parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Navrhovatelkou stanoviska je paní Bjerg a já jí dávám slovo. Tack så mycket. Jag ska fatta mig extremt kort för jag eh, tycker att vi har ett väldigt viktigt hearing här som, om, om trafficking eh, som ska påbörjas alldeles strax. Eh, Děkuji, budu se velmi vyjadřovat velmi stručně, protože zároveň probíhá na toto téma velice důležité slyšení. Jistě jste pochopili, o co v tomto stanovisku jde. Dohody o mezinárodním obchodu by měly více zdůrazňovat aspekt eh, rovnosti pohlaví. Já jsem obdržela 42 pozměňovacích návrhů, většina z nich jsou skvělé, opravdu pomohly k prohloubení analýzy a podporuji myšlenku, že mezinárodní obchodní dohody by měly mít návaznost na uh, cí, rozvojové cíle OSN. Takže já myslím, že jsme na dobré cestě vypracovat skutečně solidní kompromisy. Děkuji kolegům, kteří doposud předložili pozměňovací návrhy a zvu vás na zasedání ve 14.00 eh, tři odpoledne, promiňte, 19. listopadu, kde budeme probírat jednotlivé pozměňovací návrhy. A teď bych ráda slyšela ještě něco od stínových zpravodajů. Děkuji paní Běrk. Za EPP má slovo paní Le Grip. Oui, merci, madame la présidente. Euh, Děkuji. Velmi stručně v této fázi chci připomenout eh, dvě věci. První, nám jako EPP záleží na tom, aby toto stanovisko se nestalo přejitostí ke spochybnění cílů ve smlouvách, pokud jde o obchodní politiku. A při četbě některých pozměňovacích návrhů by se občas mohlo zdát, že obchod a mezinárodní obchod je zdrojem všech nešvarů ve společnosti. A my si v EPP myslíme, že naopak rozvoj rozumné obchodní politiky a dynamické politiky úžasně přispěl k eh, ekonomickému růstu a ekonomickému rozvoji našich zemí. Druhá věc. Připomínám, že výbor FAM eh, se nezmocnil tedy přípravy stanoviska v roce 2010. My už jsme to uvedli. A problém je, že nemáme k dispozici jasnou konkrétní studii, která by na konkrétních údajích hodnotila ekonomickou obchodní politiku Evropské unie v současnosti, pokud jde o postavení žen. A to je smysl mých pozměňovacích návrhů. Je tu snaha tedy získat doplňující informace v tomto směru. Ale další pozměňovací návrhy byly předloženy se stejným cílem a já z toho mám radost. Avšak schválíme otevřené stanovisko e, v duchu konstruktivní spolupráce, pokud jde o jednání s naší spravodajkou, pokud jde o kompromisní kom, pozměňovací návrhy, i když EPP, e my jsme nežádali o takové stanovisko, tak my k němu přesto přispějeme a také budeme se snažit spolu definovat kompromisy, pokud se nám to podaří, abychom formulovali konkrétní věci, které posunou tu diskusi ku předu a nebudou současně eh, nerealistické či ideologicky zabarvené. Děkuji. Děkuji paní Legrip za SD, paní Ayala Sender. Děkuji paní předsedkyně. Ano, já jsem trošku překvapená tím, co jsem právě si vyslechla. Chci nejprve poděkovat paní Běrk za vstřícnost. Myslím si, že její návrh stanoviska je dobrým základem pro to, abychom se nakonec shodli i prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Myslím, že už paní Saifi ve své první eh, zprávě, i když tam ještě nezahrnula tyto eh, aspekty eh, názoru pro výboru pro ženy, tak myslím, že ona to tam zahrne, protože vím, že už jsem s ní eh, pracovala na otázkách rovnosti a myslím si, že to bude mít určitě na paměti. A i mě tedy trochu šokuje komentář paní Legrip. Myslím si, že tato záležitost by neměla být příliš ideologická nástroje OSN i MOP mají k dispozici studie o dopadu obchodních dohod na eh, nevyvážené skupiny a ukazuje se, že často eh, je problém s dodržováním lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů, problém s ochranou životního prostředí, to je další záležitost pár týdnů před COP21 v Paříži, je to o to relevantnější. A já si tedy myslím, že toto stanovisko je základní příležitostí pro to, eh, abychom vylepšili situaci a abychom na ní poukázali, protože obchodní dohody sami o sobě eh, nejsou tím dňáblem, eh, ale také bez povinných klauzulí eh, to nejsou dohody, které by vždycky úplně zlepšily situaci v odvětvích, kde převažují jako pracovní síla ženy nebo že by ty smlouvy nějak zabraňovaly negativním dopadům třeba u živnostníků, u vlastnictví půdy, u zdraví žen, vzdělání žen. A Evropská unie vlastně má povinnost toto zavádět napříč všemi smlouvami. Naše frakce se tedy o toto chce pokusit. V duchu zprávy paní Saifi z roku 2010 chceme dosáhnout závaznosti eh, doložek o lidských právech a o ekologických právech, tak aby tyto eh, doložky byly prosazovány v obchodních smlouvách, aby sloužily jako ochrana evropských hodnot, a aby napomáhly prosazování těchto hodnot prostřednictvím obchodních smluv. Ty obchodní smlouvy nemají mít smysl čistě hospodářský, ale také mají přispět k lidskému a společenskému rozvoji. A my tedy předložíme pozměňovací návrh týkající se této uh, povinné doložky o lidských právech v uh, obchodních smlouvách, které podepisuje EU, třeba i v rámci MOP nebo v rámci jiných mezinárodních úmluv. Také chceme zlepšit eh, některé konkrétní aspekty týkající se zdraví a vlastnictví půdy, protože velice často to je součástí dopadu, jaký mají tyto obchodní smlouvy na území, kde eh, ženy představují velice zranitelnou skupinu a dotýká se to pak i jejich rodin. Další pozměňovací návrh eh, připomene povinnost provádět tu průřezovou doložku Eh, o rovnosti mužů a žen. Chceme zdůraznit, že toto se týká právě i obchodních smluv, které eh, uzavíráme s jinými státy. Dále pro účely této závaznosti je třeba provádět analýzu ex ante i ex post, analýzu toho, jaký dopad budou mít tyto smlouvy v komunitách žen nebo v komunitách domorodých, kde ženy sehrávají důležitější úlohu a kde je tedy třeba mít k dispozici i tyto studie. Takže trochu v duchu to je, co říkala paní Legrip, že nejsou k dispozici dostatečné údaje, Eh, chtěli bychom, aby systematicky a povinně se providěla, prováděla tato analýza ex ante ex post eh, smluv z hlediska rovnosti pohlaví a z hlediska životního prostředí. Myslím si, že je velice důležité, aby to bylo povinné, abychom měli představu eh, o té situaci i v rámci komunitárního práva. Za tímto účelem je také třeba identifikovat eh, srovnávací indexy, aby bylo možné tu analýzu eh, provádět. A o tom také je třeba mít zásadní eh, doložku týkající se zapojení ženských organizací. Tyto ženské organizaci jsou velice užitečné a měly by se zapojit i do dalších oblastí, jako je třeba mikrofinancování, mikrouvěry, tak jak to máme v EIB a v EU, kde je to schváleno na pomoc všem malým a středním podnikům. A na závěr bych chtěla vyjádřit eh, politování nad tím, že dosud ani do posledního dokumentu komise z října 2015 se tyto otázky nezahrnuly a že tam stále není obsažena ta průřezová doložka, která by měla být závazná. a je tedy třeba zvážit případný systém sankcí v případě, že tato závazná doložka nebude dodržena. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji, paní Ayala. Pokud se nikdo další nehlásí, paní Forenza. Volevo eh, ringraziare eh, la autrice del... Já jsem chtěla poděkovat eh, zpravodajce paní Björk a všem kolegyním, které předložily pozměňovací návrhy. Já se zabývám touto zprávou výboru INTA a myslím, že je velmi důležité, že výbor pro práva žen také předkládá stanovisko. Protože při mé práci je důležité se to otázku také zabývat z hlediska rovnosti pohlaví. Je to zásadní, pokud jde o lidská práva. Je to důležité také pro přípravu studií ex post a ex ante, abychom zapracovali tento pohled do eh, právy o lidských právech a proto chci poděkovat eh, výboru FAM. Je skutečně eh, důležité takové studie zadávat a měli bychom všichni spolupracovat, abychom hájili lidská práva v rámci mezinárodních obchodních vztahů a zapracovali rovnost pohlaví. Děkuji, nejsou další žádosti o slovo, nevím, jestli paní Běrk chce ještě ukončit diskusi. Eh, eh. mm, děkuji stínovým zpravodajům. Já s vámi budu v kontaktu, předložím své návrhy kompromisních textů. Myslím si, že vaše pozměňovací návrhy obsahují některé velmi dobré myšlenky, takže je hodláme zapracovat. A je také užitečné, že máme zpravodaje na půdě INTE, která zajímá další užitek eh, naší zprávy, eh, lze zapracovat do dalších textů, takže děkuji za spolupráci a, a připomínám, že další zasedání je 19. listopadu ve 3 odpoledne. Jako děkuji, chce někdo vystoupit za komisi velice stručně, protože už máme za chvilku slyšení. Eh. Děkuji. Děkuji za slovo, budu velmi stručná. Chceme poděkovat tomuto výboru za veškerou práci na tomto tématu. Jsme přesvědčeni, že návrh stanoviska bere v úvahu všechny klíčové aspekty. A chceme zopakovat, že v posledních letech tady se na tomto tématu dostatečně nepracovalo. Chceme do budoucích smluv zahrnout i tedy ustanovení o právech pracujících, o právech žen, o rovnosti pohlaví a proto vítáme pozornost, kterou tomu věnuje eh, váš výbor. A samozřejmě pořád ještě se potýkáme s určitými překážkami, například chybí ověřitelné údaje o tom, jaký skutečný dopad na realitu mají obchodní dohody. A pokud bychom je měli, tak bychom asi byli schopni lépe vyhodnotit, eh, co se užitečně eh, prosadí v obchodních dohodách a pro co použít možná jiné formy eh, dohod nebo legislativy. Já chci zdůraznit, že komise je nadále tedy otevřená a připravená k další diskuzi. Děkuji. Muchas gracias, pues eh, finalizado. Děkuji vám, takže tím jsme skončili tento bod na pořadu jednání a zahájíme slyšení. Ještě vyčkejte tak minutku, aby účastníci si mohli sednout na tribunu a pak nezačneme.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 Bueno, pues estamos... Eh... Tak zahájíme slyšení o genderovém rozměru obchodování s lidmi. Myslím, že je to otázka důležitá. Eh, je eh, často předmětem našich diskusí. Včera jsme na plenárním zasedání diskutovali o programu DAFNE, Eh, o boji proti násilí na ženách, na dětech, na mladých. A toto slyšení má za cíl eh, i přispět k naší práci eh, na zprávě o provádění směrnice 2011 36 o předcházení a boji s obchodem s lidmi a ochraně obětí obchodu s lidmi z genderové perspektivy. Eh, na tomto výboru máme eh, za to zodpovědnou eh, paní Berder. A stanovisko za výbor Libe připravuje paní Bjerg. A jsem si jistá, že spolu s účastníky panelu kteří eh, nás tady seznámí se svými zkušenostmi, eh, tak eh, tato diskuse přispěje k větší informovanosti všech nás, kteří se chceme podílet na těchto zprávách. Násilí na ženách a obchodování s lidmi je takovým, takovou sociální eh, nebo společenskou metlou a je třeba, aby všechny instituce, včetně těch evropských, proti tomu bojovaly, aby se podařilo s tímto jevem skoncovat. Má to samozřejmě různé aspekty, různé úhly, s eh, nichž je možné pracovat. Proto také tady máme různorodé účastníky na tomto slyšení, tak abychom se eh, seznámili z globálního pohledu s touto problematikou. Nechci už teď nějak dlouze hovořit a dám slovo nejprve našim zpravodajkám za výborou FEM a dále navrhovatelkou stanoviska za výbor Libe a potom si vyslechneme účastníky slyšení, takže nejprve paní Berder. Thank you very much. Děkuji. A dovolte mi tady přivítat naše dnešní řečníky. a se těším na jejich vystoupení. Pro mě je potěšením být spravodajkou ke stanovisku o tom, jak je implementována směrnice o boji proti obchodu s lidmi z roku 2011. Pro parlament eh, toto stanovisko představuje velkou příležitost vyjádřit se k věci a inspirovat komisi v jejich aktivitách. Definice, která je použitá v této směrnici, je velmi široce pojatá, rozšiřuje ten termín z předchozí eh, směrnice. Tato definice má celou řadu aspektů, já bych je zjednodušila do třech bodů prostředky, cíl a účel. A je tedy třeba potírat nejenom ty prostředky, ale také tedy ten násilný aspekt za účelem vykořišťování někdy s viděnou finančního zisku, ale nikoli nezbytně vykořišťování může mít formu eh, sexuálního vykořišťování, nucené práce a tak dále, což je podobná definici, kterou uvádí protokoly OSN. Ovšem pak se ty právní definice v jednotlivých členských státech liší a to znamená, že na evropské úrovni nejsme schopni srovnávat statistiky jednotlivých členských států. To je velmi důležité. Je důležité, je důležité si uvědomit, o čem se běžně nemluví v této věci. Obchod s lidmi v Evropě ve vztahu k současné uh, uprchlické krizi a uh, obchodování lidmi a jejich pašování, to je tedy <clears throat> problém sám o sobě. Agentura OSN o boji proti trestné činnosti a drogám rozlišuje mezi těmito dvěma jemy. Tam, kde jde o pašování lidí, e, uprchlíci v podstatě dali souhlas s tím, že použijí služeb pašeráku, zatímco e, v případě e, obchodu s lidmi tento tedy výchozí souhlas chybí a s lidmi obchodováno proti jejich vůli jsou k tomu nuceni směrnice přímo říká v odstavci 2, tedy v článku 2 odstav 4, že souhlas obcho- oběti obchodu s lidmi je irrelevantní. Pašování končí tím, že a vlastně vede nebo splní svůj účel, uprchlík dorazí do kýženého cíle, zatímto obchod s lidmi vede k vykořišťování obětí. A navíc tedy pašování lidí má přeshraniční aspekt, takže je to tedy trestný čin proti státu, zatímco obchod s lidmi vede k přemysťování lidí, ať už tedy uvnitř konkrétního státu nebo přes hranice a představuje porušení základních lidských rám. Je to tedy eh, trestný čin spáchaný na konkrétní osoby. 69% registrovaných obětí obchodu s lidmi byly obětmi z důvodu sexuálního vykořišťování a z toho tedy bylo 95% žen. Ačkoliv tady ta, ten aspekt sexuálního vykořišťování je důležitý, je nutné uvádět i další aspekty. Mezi obětmi, které jsou užívány k sexuálnímu vykořišťování, tvoří většinou převážnou část ženy. A to tedy v celosvětovém měřítku. A my se tedy soustředíme na tento aspekt, nebereme v úvahu různé tradice spojené s výkonem prostituce. Obchod s lidmi má dopad na ženy, muže, děti a nezletilé. Ovšem statistiky ukazují, že většinou jsou obětmi právě ženy a dívky. Podle zprávy OSN, kterou, která byla zveřejněna ten, <clears throat> tento rok eh, 89 obětí v letech 2010 až 2013 byly ženy. A ukazuje se, že členské státy tedy ze statistik členských států vyplývá, že tyto ženy byly ze 17% ve věku 12 a 14 let, 2% z nich dokonce ve věku 8 až 11 let. Ovšem <clears throat> situace v praxi je trošku jiná. Zdá se, že chybí tedy snaha přesně registrovat a identifikovat oběti obchodu s lidmi, což v podstatě hovoří samo o sobě, pokud jde o přístup soudních orgánů a policejních složek této věci. Jak je ve směrnici konkrétně uvedeno, že s ženami a muži je obchodováno z různých důvodů a proto tedy konkrétní opatření pro potírání tohoto jevu by měla být také genderově konkrétní. Některé části směrnice jsou v tomto ohledu relevantnější než ostatní a paní Bílk se tím zabývá ve svém vlastním stanovisku na půdě výboru LIBE. My se zaměřujeme především na situaci žen a dívek, na zacházení s oběťmi. A právě tady legislativa OSN v této věci je takovým zářným příkladem, protože se soustředuje především na věc především z pohledu oběti. Navzdory všem těmto opatřením mají ovšem oběti obchodu s lidmi nadále problém, pokud jde o přístup k nápravě, ať už v rámci policejních složek nebo soudních orgánů. A proto tedy ta směrnice volá po vylepšení přístupu, který by umožnil dříve identifikovat potenciální oběti, navíc chybí financování pro aktivity těch služeb, které pracují s oběťmi násilí a já bych byla ráda, kdybychom to začali uh, řešit. Také bych ráda slyšela, jak to je s repatriací obětí a s jejich dlouhodobou uh, rehabilitací a péčí o ně. Ráda bych slyšela ty zářné příklady i ty špatné. A já tedy děkuji řečníkům za to, že se dnes dostavili. Děkuji. Muchas gracias, señora Děkuji, paní Berder. A teď má slovo paní Běrk jako stínová zpravodajka. Libe. Uh, Děkuji. Pokusím se být stručná. Jak paní Berder uvedla, výbor Libe řeší otázku trestního práva a trestně právních dopadů a ten přístup je trošku odlišný. Já jsem se otázkou obchodování s lidmi, pašování lidí zabývala celá léta. A ženské hnutí patří k nejdůležitějším subjektům, které to zařadili na pořad dne, pokud jde o boj proti eh, pohlavnímu zneužívání, vykořišťování. A jsem ráda, že gestorským výborem je výbor eh, FAM, protože takto můžeme skutečně přiměřeně eh, požadovat určitá řešení. Je třeba udělat více, pokud jde o ochranu ochranu práv obětí a jejich eh, přístupu ke spravedlnosti. Je skutečně třeba rozlišovat eh, formy obchodování s lidmi, a tedy existuje obchodování s lidmi s cílem sexuálního vykořišťování a to je třeba řešit eh, odlišně oproti například obchodování s lidmi za cílem běžné práce. Tedy týká se to jak parlamentu, tak i komisářenských států a nechce se nám hovořit o různých přístupech, pokud jde o politiku směrem k prostituci, ale nemůžeme se tomu vyhnout. A musíme to uznat a musíme se poučit. V tom smyslu, že pokud si nepřejeme pouze chránit práva obětí, ale chceme také zabránit tomu, aby více obětí e, tedy vzniklo, musíme tedy proniknout do principu systému prostituce, jak bojovat s náborem a obchodováním se ženami a dívkami, protože politika v oblasti prostituce je důležitá a politika v oblasti práce také, pokud je o pracovní vykořišťování. Máme trošku jiná východiska v tomto směru než paní Berder, ale určitě nalezneme způsob, jak to společně vyřešit a těším se na vyjádření našich expertů a hostů, aby nás v tomto směru informovali. Děkuji. Muchas gracias, señora Björk. Děkuji vám, paní Björk. A teď přejdeme k vystoupením našich hostů. V tomto prvním panelu máte 10 minut na své vystoupení a jako první má slovo pan Jonas Henrikson, který je detektiv seržant v Čistogolomské eh, policii. Pan Erikson eh, se zabýval otázkami prostituce a obchodu s lidmi od roku 2008. Od roku 2013 už plně E, pracuje v jednotce, která se zabývá prostitucí a také je členem švédské státní pracovní skupiny e, pro boj proti prostituci a obchodu s lidmi. Takže určitě pro nás bude mít přínosné informace. Děkuji, pane Henriksone, za to, že jste byl ochoten přijet na to poslyšení a máte slovo. Tak så mycket. No, Děkuji mnohokrát. Díky za pozváním a chci zdůraznit jednu věc. Já pracuji v terénu a můj klíčový záměr je zatknout co nejvíce tedy osob, které nakupují sex a pomoci co nejvíce lidem, protože obchodování s lidmi a e, sexuální vykořišťování jsou úzce provázané. Nemám moc času, ale uvedu příklad, jak vypadá naše práce. A také vás zasvětím do naší práce a také poskytnu argumenty, které se vlastně z některých lobby ozývají proti švédské legislativě. Za prvé, je velmi důležité hovořit o švédské legislativě. Existuje obchodování s lidmi eh, a tedy nabízení sexuálních služeb a podpora a je tedy se zaměř, je třeba se zaměřit na ty, kteří nakupují sexuální služby a osoby, které mohou být odsouzeny za nakupování těchto služeb od eh, nezletilých eh, pod 15 lety věku. Tedy ta zprostředkování sexuálních služeb je, eh, existuje tedy legislativa v tomto směru a my se zaměřujeme také na obchodování s lidmi a zneužívání lidí. Každý, kdo napomáhá Eh, či doceluje zisku z nákupu sexuálních služeb, a kdo sám neprodává služby tedy. To je trestný čin a je velmi obtížné někoho obsoudit za obchodování s lidmi, ale je možné je dostat tímto způsobem. Řada žen přichází do Švédska, protože jsou chudé a nevědí, co budou dělat. A zprostředkovatelé tedy nebudou odsouzeni za obchod obchodování s lidmi, ale za zprostředkování sexuálních služeb. A je důležité, aby existoval trestný čin nákupu sexuálních služeb. Osoba, která prodává sexuální služby, nebude odsouzena a nebude obviněna, ale osoba, která nakupuje sexuální služby, bude obviněna. To je základní představa, protože to jsou pachatele. Pokud nakupujete sex, tak jste pachatelem. Pokud tomu napomáháte, tak jste pachatel. A můžete používat i alkohol, služby, například taxislužbu. službu to je vlastně forma měny. Nemusíte být mužem, můžete být ženou, je to neutrální z tohoto hlediska a můžete skončit ve vězení. Ale také můžete dostat pokutu, záleží o výšce tedy částky, které se to týká. Pokud eh, využíváte legislativu podle švédského modelu, prostituce by byla vlastně v podzemí, ale je to organizováno osobami, které se pohybují v organizovaném zločinu a potřebují co nejvíce prostředků, potřebují eh, tedy osoby, které kupují a prodávají tyto služby a funguje to také přes internet, to určitě znáte. My se dostáváme na úroveň těch, kteří vyhledávají příležitosti prostituce, eh, sledujeme inzerci na internetu a sledujeme veškeré náznaky, které se týkají obchodování s lidmi, případně zda osoba, která je nezletila, se zabývá prostitucí. Tak vypadá naše běžná realita. Prohlížíme si inzerci příslušné nabízené ceny. Máte 30 minut za 1500 euro, máte tam telefonní číslo a není to složité. Stačí vytočit číslo, spojíte se s tou dívkou, která se prodává a dohnete si schůzku. To sám dělám velmi často. Zavolám těm děvčatům, dohodnu si schůzku a dívka mi pošle adresu, takže ji mohu nalézt. A potom tedy spolu s kolegy vyjíždíme na příslušnou adresu. Já tedy ohlásím, že jsem přišel, ona mě navede na správné místo. Já jsem policista, nemůže to jít dále, ale máme adresu a můžeme spojit osobu s tou adresou. Víme, jde o to, zda jsou to osoby, které prodávají služby, zprostředkovatelé služeb, anebo zda jde o, o prostituci. Tedy omluvím se a odejdu. Potom eh, zavedeme sledování toho bytu, vidíme, kdo tam přichází a odchází. Každý, kdo tam přichází, je podezřelý ze zprostředkování sexuálních služeb. A v takovém případě, pokud tam přijde muž, často stojí ve frontě venku a my skutečně si zajišťujeme, aby ty osoby chodily do správného bytu. Často slyšíme Eh, tedy také jako důkaz slyšíme, že dochází k eh, pohlavnímu styku. To je důležité pro obvinění. Potom také, také zjistíme, eh, také zjistíme tedy telefonní čísla, zachyt, máme důkazy o SMS-kách. Ta osoba je je to tedy důkaz o osobě, která na základě inzerátu na internetu si zakoupila následně služby. E, ta osoba je většinou e, vyslechnuta na místě, většina osob uzná, obvykle se nechtějí dostat před soud, obvykle se okamžitě přiznají a zaplatí pokutu a v opačném případě se dostanou před soud. Také hovoříme s dívkou, na základě naší legislativy máme přímý přístup eh, k dívkám, které se zabývají prostitucí. Často jsou to oběti organizovaného zločinu a obchodování s lidmi. A jsme schopni hovořit s těmi dívkami, jsou velmi otevřené, nespáchali trestný čin, poskytují nám informace, které potřebujeme. A to znamená, že potom jim můžeme poskytnout pomoc, eh, sociální podporu, sociální pomoc. A vždy máme sebou sociální pracovnici, když pracujeme, a ta se soustředuje na motivaci dívky, aby eh, vlastně unikly z toho systému prostituce. A mm, vlastně někdy se nám to podaří a eh, setkáme se s dívkou třeba za dva roky a už je v mnohem lepším stavu. Když hovoříme s muži a sdělujeme jim, že vlastně financují organizovaný zločil, Řada mužů je připravena také se pustit do uh, léčby a vlastně odepřít si nákup sexuálních služeb. Pokud uh, by se to legislativně příliš uh, přehnalo, tak by se tato veškerá aktivita dostala do ilegality. Chceme zabránit násilí na ženách. A 200 eh, slyšení proběhlo s ženami, které se zabývají prostitucí a ta situace podle výsledků není horší, protože vlastně eh, ti, kteří nakupují sexuální služby, mají stále větší strach a ta legislativa je tedy užitečná. Nemáme právní rámec, který by byl koncipován pouze pro napomáhání organizovaného zločinu. Je to přesně naopak lidé se odklánějí od eh, to, to odvětví a získáváme z jednotlivých případů mnohem více informací o jejich pozadí, o tom, co se jim stalo v minulosti a mohou nás také kontaktovat sami, protože nás znají, náš, naše kontakty jsou dobré. Další zkreslená představa, když se zabýváte tou legislativu, je třeba odposlouchávat a podobně, ale stačí několik policistů, kteří tím zabývají, je, stačí pár osob zadržet, ale potom lidé reagují a je možné věci měnit. Je také důležité říci, že ta legislativa měla obrovský dopad na společnost ve Švédsku. Už není prostě v pořádku si kupovat sexuální služby a osoby, které nakupují sex, se bojí policie. Náš názor je takový, že ta legislativa chrání ženy, jsme schopni s nimi více hovořit a to základní sdělení je, že prostě není normální si kupovat sexuální služby ve Švédsku. Trh ve, Švédsku byl skutečně poškozen touto legislativou a o to tady jde. My se snažíme vlastně podvázat tento trh a zničit ho. Ta, naše země schvaluje tuto legislativu a podobné věci se promítnou v jiných zemích. Týká se to i cen. Muži se není bojí tak eh, vlastně zaplatí eh, tu cenu, která je eh, požadována a lidé vědí o tomto problému, vědí o příčinách. Nejsou to šťastné dívky, které chtějí prodávat své tělo, jsou to prostě nešťastné oběti obchodování s lidmi. A ve velké většině ty ženy prostě nemají mož, jiné možnosti, jsou donuceny k něčemu takovému. Takže jsem asi už překročil řečnickou dobu. Chtěl jsem jenom říci, že nejdůležitější věcí pro nás v naší každodenní práci je, že eh, kriminalizujeme ti, kteří nakupují a dekriminalizujeme eh, dívky, které nabízejí tyto služby. Já je, je třeba jim pomoci. A nestačí o tom schválit zákony, ale je třeba použít ty zákony a mít i policejní zdroje dostupné, aby mohli 24 hodiny denně se tím zabývat. To je všechno, děkuji vám. Muchas gracias, señor Erickson. Děkuji mnohokrát, pane Hendriksne. Pracujete přímo v terénu a pro nás je právě velmi důležité, abychom věděli, jak to v tom každodenním vašem životě vypadá. Myslím, že to bylo velmi zajímavé a velmi pozitivní. Myslím, že spousta žen se ráda dostane ze špatných situací. A já nyní tedy předám slovo paní Rachel Moran, která je členkou organizace Space International a je také autorkou knihy která hovoří o prostituci. Ona je tady součást nebo členkou organizace Space, která je jako, jakousi mluvčí žen, které prošly eh, nějakým zneužitím, eh, byly prostitutkami nebo jsou, čili je to také jiný pohled na to, o čem dnes hovoříme. Každopádně, paní Moran, moc děkujeme, že jste přišla a dávám vám slovo. Ano, no. ok, thank you. Děkuji. Za prvé musím opravit překlad, protože podtitul mé knihy se nazývá Má můj život jako prostitutka. Já jsem pracovala jako prostitutka. Aha. Eh, dospěla jsem k závěru, že prostituce není práce, ale je to eh, zneužívání s finanční odměnou. Já jsem tedy strávila několik let jako prostitutka, několik dalších let jsem se z toho zpamatovávala. Deset let jsem psala knihu, další rok eh, ji finalizovala a od té doby vlastně šířím své myšlenky na různých fórech. Dá se tedy říci, že prostituce se stala nedílnou součástí mého života. A myslím si, že je mojí povinností říci, že bych nikdy nepředstírala na tomto fóru nebo někde jinde, že lze oddělit obchod s lidmi a prostituci. Protože obchod s lidmi je eh, tedy určitá forma pohybu, ať už na domácí scéně nebo mezinárodní. A prostituce je velmi často tou cílovou destinací osob, které jsou přemysťovány. Jestliže by neexistovala prostituce, neexistoval by ani obchod s lidmi. Já jsem se setkal s ženami, které byly obětí obchodu podstatě legálním způsobem. Potkala jsem se s jednou ženou v Irsku, která je takovým typickým příkladem obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořišťování. Prostituce tedy se zakládá na donucení různě závažné formě. Tahle žena byla unesena v Londýně za vlasy, ji v podstatě otáhli do dodávky, pak jí sebrali pas a pod pohruškou byla donucena odletět do Irska, kde potom dlouhé roky byla donucena pracovat v nevěstincích. Já ze své vlastní zkušenosti vím, to tedy má vlastní zkušenost i um, svědectví, donucovací proces, prostředky, eh, těch je velká škála. A je, asi by nebylo možné najít ženu, která je spokojená, má v pořádku sebevědomí, dobře vydělává, a považuje prostituci za ideální povolání, ke kterému nebyla donucena. Když se na věc podíváme z odstupu a nebudeme vnímat pouze naše vlastní stanoviska, což je přirozené, uvidíme, že eh, v prostituci je nucen pracovat velký počet chudých žen z jižní polokoule. V Irsku například většina žen, které pracují jako prostitutky, začaly s touto prací velmi brzo. <clears throat> Většinou tedy jsou donuceny k procestuci ve věku 15, 16, 17 let. Mě samotné bylo 15. A to je tedy věk, kdy vlastně dívky ještě spadají pod zodpovědnost eh, sociálních služeb. Co to tedy říká o jejich kvalitě? Nemůžeme se tvářit, že 10 nebo 15 eh, té světové masy prostitutek jsou oběti obchodu s lidmi, ale zbytek to dělá dobrovolně nebo dokonce radostně. Já jsem se tedy nesetkala s nikým, kdo by to dělal dobrovolně, kdo by zvážil různé možnosti a vybral si tuhle. A musím říct si, že mám plné zuby toho, když vystupuji na různých fórech a tam slyším, že obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořišťování a prostituce, to jsou dvě oddělená témata. V realitě tomu tak není. Prostituce znamená, že je využíváno lidské tělo, většinou nějaké dívky nebo ženy, je tedy zneužíváno jinou osobou, což tedy v drtivé většině případů bývá muž. Takže já mám opravdu plné zuby, když mi někdo říká, že obchod s lidmi nemá svůj genderový rozměr. Jsem ráda, že vedle mě eh, sedí eh, důstojník Hendriksen. Myslím si totiž, že švédská policie je mnohem úspěšnější než kterékoliv jiné policejní složky na, ve světě. Dovolte mi teď tedy stručně se s vámi podělit o mé myšlenky k tomu, jaká řešení jsou možná, nebo já tedy spíš okomentuji ta řešení, která uvádějí naši politici. Asi nejoblíbenější téma je nyní dekriminalizace prostituce, ke které hodlá přistoupit Nový Zéland. Když mám dobrý den, tak bych se tomu skoro byla ochotná zasmát. Navíc tedy ten přístup Nového Zélandu se liší od přístupu Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších zemí, kde je také dekriminalizována prostituce. Ovšem, <clears throat> já jsem na Novém Zélandu slyšela hlas, že to vlastně skončí eh, stejně jako v těchto dvou zemích. A nedávno jsem skypovala s mladou ženou z Nového Zélandu. To je také tedy dívka, která pracovala jako prostitutka několik let, nyní naštěstí už ne. A kdykoliv jsem hovořila s někým z Nového Zélandu, vždycky mi opakovali – já jsem tedy vysvětlila, že v USA a v západní, v Evropě politici, ti, kdo jsou z politického hlediska proti většinou, pyšně říkají, že jejich legislativní úprava jejich země je nejlepší. A já vám řeknu, jak to pak vypadá v praxi. nezáleží na tom, jaké definice legislativně použijete, ať už tomu říkáte dekriminalizace nebo legalizace, ve chvíli, kdy vlastně aktivity pasáků přestávají být trestné, tak eh, je to pro ně ideální situace. A já jsem dospěla k závěru, že vlastně tedy ten že prostituce v jakékoliv formě je v podstatě takovou globální chorobou, ze které není jednoduché najít východisko. Tato žena z tohoto Nového Zélandu mi řekla mimo jiné během konverzace, že eh, pracovala v nevěstinci, kde ani nebyly prostě radla. A já jsem se ptala, jak je to možné. Ona, ona říkala, no, to je prostě nevěstěnec, který je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pracuje tam 30 žen, každá denně obslouží 10 až 15 mužů. No to se prostě nevyplatí mít prostě vedla, protože um, by byly věčně v prádelně, takže jediné, co se dělá, používá je dezinfekční sprej a jednorázové podložky. A lidé, kteří nechápou, v čem je prostituce hrozná, by možná byli přesvědčeni tímto detailem. Já vám tady nevykládám, že chybí prostě, prostě dala. Já tím chci říci, že prostituce v systému, který ji odtrestní, kdy tedy vlastně eh, aktivity těch vykořesťovatelů ať už za peníze nebo z jiných důvodů, nejsou kriminalizované, dojde k naprostému odlištění eh, odličtění eh, tohoto typu služeb, to už je prostě jak na běžícím pásu a takhle to vypadá nyní na Novém Zélandu a OSN a celá řada dalších nadnárodních nevládních organizací a prosazují právě tohle řešení jako perfektní model. A já k tomu prostě cítím potřebu vystoupit. Chci se zeptat. Nejdřív se zeptám, platí někdo těch 15 liber ročně Amnesty International mezi vámi? Pokud ano, tak bych vám položila otázku, jak to, že britský pasák Douglas Fox se nyní chlubí tím, že vlastně byl takovým iniciátorem nové úpravy legislativy v této věci. Já jsem položila podobnou otázku v lednu 2014 v parlamentu Severního Irska. Já se také chci zeptat, jak to, že tedy eh, jste na půdě té nadnárodní asociace um, pracovníků v sexuálním průmyslu připustili jako předsedkyně paní Alejandro Gil, která v té době aktivně provozovala nevěstince v Mexiku. Já jsem přesvědčena, že prostituce je vlastně jedním eh, z největších prohrošků proti lidským právům v dnešní době a že je to opravdu velký skandál. Děkuji mnohokrát paní Moren za to, že jste svými slovy nám nadnesla otázky, které také se často objevují v diskusích tohoto výboru a tohoto parlamentu. Nevím, jestli jako předsedkyně výboru, nebo spíše osobně to mám říci, ale já plně se stotožňuji s vašimi úvahy, že nelze eh, odlišovat eh, prostituci a eh, obchod s lidmi za sexuálním účelem. Abychom měli to slyšení interaktivnější, tak dám teď slovo stínovým zpravodajkám pro obě zprávy. Nejprve paní Koradce za EPP. Děkuji. Já jsem skutečně dojata. Chci jenom říci, že jsem byla velmi dojata vylíčením hrůzy vykořišťovaných žen, sexuálním vykořišťováním a obchodování a o to jste se s námi podělila. A jsem ráda, že jste uvedla, že řada obětí jsou dívky, děti. A ty patří k těm nejzranitelnějším a ta čísla rostou. A za každým číslem je jeden hrozný příběh. A je to skutečně, jsou to dívky, které nemají na vybranou. A švédský systém a švédský zákon hm, alespoň přináší výsledky a je efektivní. Chtěla bych zmínit eh, souvislost, která je zřejmá mezi obchodováním a migrací. Byla jsem v Lampeduze a vedla jsem delegaci Libe do středního středomoří. Byla jsem v Bodrumu, hovořila jsem s úžasnou ženskou organizací, která působí na březích moře, kde žijí lidé a snaží se tedy najít ženy, které jsou vykořišťované, činí tak eh, na dobrovolné bázi. A organizace na Lampeduze má konkrétní projekty, kde se snaží eh, rozpoznat eh, obchodnické sítě s ženami, zejména z Nigérie. A koordinátorka proti obchodování uspořádala velmi kvalitní seminář, tedy jak prolomit beztrestnost, jak eh, narušit kořeny. Bylo nám řečeno, že například italské námořnictvo zná eh, ty obchodníky s lidmi a když je předvedou před soud, například na Sicílii, tak neexistuje dost důkazů vlastně fotografie nejsou dostatečným důkazem pro, pro soud a je to frustrující. Mají bezpilotní prostředky a všechno možné a není možné to v, u soudu použít. A jeden z výsledků tohoto setkání, je to evropská otázka, je třeba evropské reakce, a musíme posílit Europol, Eurojust. A moje otázka pro vás, jako policista. Co můžete říci k výměně informací mezi členskými státy a také s třetími zeměmi, s transitními zeměmi? Pro Libe není zcela zřejmé vést takovou spolupráci, ale existuje dostatečná výměna informací a dát mezi členskými státy. My tady hovoříme o naplňování této směrnice proti obchodování s lidmi je, existuje dostatečná důvěra mezi členskými státy, abyste dostali podporu, kterou potřebujete? A konečně, jak eh, při vší úctě k justici, jak vlastně přimět pachatele, aby se dostali před soud, aby mohli být souzeni. A také finanční sledování. Víme, že to generuje obrovské zisky, je to záležitost organizovaného zločinu, kde jsou miliardové zisky, jak lépe sledovat eh, finanční nástroje, aby se skutečně eh, porušila ta beztrestnost a aby pachatelé byli odsouzeni. Děkuji paní Koraca za SD. Má slovo paní Hanebo. Thank you. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům. Je velmi dobré, že můžeme vést tuto diskuzi. Já jsem ráda, že máme další příležitost debatovat o obchodu s lidmi a je důležité hovořit na rovinu. Zahrnuje-li to ženy, je to čendrový problém. My to všichni víme, my o tom takhle hovoříme, ale Obecně eh, tedy to veřejné povědomí takové není. Ve většině Evropy, možná, že ne ve Švédsku, tam se postoje mění, ale mm, ve většině Evropy je prostituce vnímáno jako to nejstarší povolání, a velmi často tedy to nebereme dostatečně vážně toto téma. A proto je důležité, abychom my jako europoslanci začali o této věci nahlas hovořit a upozorňovali na jasnou souvislost mezi obchodem s lidmi a prostitucí. Ta velmi často není úplně zdůrazňována nebo není zřejmá. Já zastupuji Londýn, což je tedy jedna z cílových destinací obchodu s lidmi za účelem prostituce. A proto je důležité, aby, abych já nebo tedy další osoby, která podobné destinace zastupují, že jsme zahájili takovou kampaně a neustále na tento problém upozorňovali na to, že má vlastně genderové pozadí. A musím říci, že to, co dělá ve věci Amnesty International, není zrovna užitečné. Já jsem si to už dávno myslela, jsem ráda, že jste mi to potvrdila. Pak je tu však další nadnárodní organizace. Eh, promiňte, a pak tady je tu ten problém s rezolucí OSN, který se, která situaci ještě zhoršila. Já si myslím, že bychom měli propagovat co nejvíce švédský model, který ke kterému se tento parlament vyjádřil formou usnesení a řekl, že vlastně my jako parlament bychom chtěli podporovat stejnou politiku a je třeba, abychom nadále vyvíjeli aktivity v tomto směru a já doufám, že někdy do budoucna dosáhneme i pokroku. Nevím, jestli eh, tady se to podaří implementovat po celé Evropské unii, ale já si myslím, že jestliže budeme pracovat na tom, aby naše pojetí bylo více přijímáno, se pracovalo na snižování poptávky například, jediná legislativa, která v tomto ohledu kdy byla přijata, je právě legislativa ve Švédsku. A na to všechno musíme upozorňovat, na tom všem musíme dále pracovat a doufejme, že tedy jakožto parlament budeme vyvíjet jasné politiky v této věci. Pokud jde o současnou migrační krizi, víte, že já připravuji stanovisko, na, k vlast, nebo jsem zpravodajkou k stanovisku z vlastní iniciativy k této věci. Tedy tato migrační krize posunula tento problém do nové dimenze, protože v rámci té uprchlické vlny jsme svědky mm, nárůstu eh, zneužívání osob, především žen. A měli bychom se připravit, že i to je téma, které s námi zůstane a které budeme muset řešit. Krom toho, že se snažíme změnit eh, postoje k této věci v jednotlivých členských státech. Takže já chci poděkovat našim řečníkům za jejich vystoupení a mohu vás ujistit, že na půdě výboru pro ženské otázky tohle téma nikdy neopustíme a děkuji, že jste nám tady dali vlastně další argumentaci, kterou můžeme použít. No. Děkuji, paní Hannibal. Nevím, jestli pan Henriksson nebo paní Morán chtějí něco zpřesnit nebo zareagovat. Ale ještě se omlouvám. Paní, paní Berder chce vystoupit. Děkuji. Než se přijme do reakcí našich řečníků, mám několik otázek. Zcela eh, evidentně vazba mezi prostitucí, a já to nepopírám, a když hovoříme o obchodování s lidmi, jak jste řekli, kdyby nebyla prostituce, tak by obchodování za sexuálním účelem také neexistovalo. Obchodování eh, skutečně s tím souvisí a já jsem se nechtěla pouštět do morálních soudů o prostituci a zcela rozumím celé otázce donucení a o co se prostituce opírá. Ale je tu tedy druhý pohled a já jsem byla v Londýně na semináři profesní organizace prostitutek a kde jsem slyšela, jak všechno je skvělé a kde se všichni proberou v 15 letech a rozhodnou se, že se pustí do prostituce, tak tomu evidentně není. Já jsem se nikdy nesetkala s tím, že mi nějaká dívka řekla, že to je nějaká skvělá profesní volba. A ta problematika obchodování přichází ještě navíc. A já bych uvítala vysvětlení ještě ze, ze Švédska. Ve Švédsku to funguje, protože tam dochází ke společenské změně, e, co se týče toho, co je přijatelného ve vztahu mužů a žen nákupu e, cizího těla. A jaký výcvik je k dispozici pro policisty a pro justici, protože jsme hovořili o beztrestnosti. Když hovoříte s dívkami, domníváte se, že jsou schopny tedy sdělit, že jsou obětmi obchodování s lidmi a pokud něco takového zveřejní, tak jim to zřejmě stíží život po vašem odchodu. A, a je skutečně, skutečně dochází ke snížení objemu obchodování s lidmi, anebo dochází jenom k přesunu někam jinam, kde to není tolik vynacováno. A pokud je o Rachel, děkuji za to, co jste uvedla. Je velmi obtížné rozlišovat mezi obchodováním a prostitucí. Ale když, pokud je o uživatele a ve Spadem království je nezákonné využívat služby někoho, jako, kdo byl předmětem obchodování s lidmi vědomně. Dá se to tedy zveřejnit někde jinde nebo sdělit eh, zákazníkovi, který přichází, prosím vás, pomozte mi, já eh, jsem tedy obětí. Mary hovořila o Londýně, v Oxfordu došlo k významnému případu, kdy dívky které vlastně přicházejí ze sociálních zařízení, se staly obětí obchodování s lidmi. My nezamezíme tomu, že bychom se bavili o prostituci, ale ten, je, ten, to obchodování je skutečně ještě důležitější jako fenomen. A, a to, co jste říkala o obchodování tedy za účelem sexuálních služeb, je skutečně věc, kterou se musíme zabývat a tady bychom o tom vědět kolik, eh, já jsem eh, zaznamenala váš dotaz, že, že vlastně veškerá prostituce je postavena na donucení, tedy vlastně došlo k byla jste schopná tedy identifikovat ty případy dívek, které na základě chudoby se dostávají do prostituce. Ještě dám slovo dalším dvěma kolegyním, které chtějí vystoupit a pak vám předám slovo paní Běrk. Děkuji. Já mám velmi stručnou otázku. Chci vám oběma poděkovat za vaše vystoupení. Díky tomu jsem lépe pochopila, o co jde. Chci se zeptat detektiva Hendriksena. Myslíte se, Jak vy, jak vy vidíte účinný a funkční způsob boje proti organizovanému zločinu a konkrétně obchodování s lidmi? A samozřejmě vaše legislativa vám k tomu pomáhá. A co byste poradil zemím, kde taková legislativa není? A já bych vám také chtěla říct, že pro ty, kteří by o věci rádi věděli více, organizujeme dnes v jednu hodinu seminář na téma nordický model přístupu k prostituci. Děkuji. La signora Quinsberg tiene la palabra. Paní Quinsberg. Tak se mi för ordet ok, tak, för eh, er presentation. Děkuji. Děkuji za slovo. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem ráda, že proběhla debata k švédskému modelu. Mám otázku na UNASE. Máte dost strojů? Máte všechnu podporu, kterou potřebujete? Protože do Švédska nyní proudí uh, spousta lidí a to znamená, že ten problém uh, tady také početně naroste. Vy jste také řekl, že tady jsou známa jména obchodníků s lidmi, vědí, ví se přesně, e, o co jim jde a to znamená, že ve Švédsku se musíme připravit na tento nový příliv problémů a já bych ráda věděla, jestli, jestli jste k tomu dostatečně vybaveni. Zdá se mi totiž e, z toho, co jste řekl, že policie by rozhodně uvítala víc strojů. Také jste hovořil o tom, že je třeba, aby tedy ta služ, používat odrazující eh, opatření. pro eh, konečné zákazníky. To je dobré, ale já mám na mysli spíš ženy. Ptám se, zda je pro ně k dispozici nějaká pomoc, nějaké útulky, sociální služby a podobně. Uh, Eh, mají možnost dostat se z toho začarovaného kruhu nebo se vlastně vrátí, jsou nuceny vrátit se zpátky k stejnému povolání. Rachel řekla, že se dokázala dostat z tohoto kruhu po sedmi letech a mě by zajímalo, jak je to s ostatními. Já jenom chci říct jasně, že jsem měla na mysli boj proti zločincům, kteří vykořišťují uh, přistěhovalce. Nehovořila jsem o boji proti přistěhovalectví a nechci, abyste to špatně pochopili. My jsme na půdě tohoto parlamentu odhlasovali další zdroje, které umožní posílit Frontex a další organizace, které operují ve středozemním moři, umožní posílit dozor na pobřeží, Eh, odhlasovali jsme podporu pro policejní služky a pobřežní stráž právě se záměrem lépe ochránit ženy a děti mezi přistěhovalci. Nejde mi o boj proti přistěhovalectví. Děkuji, paní Koraca. A teď pan Hendrickson a paní Moran eh, mohou zareagovat. Jag är inte så van vid sånt här så att jag har försökt skriva ner To je věc pro mě trošku nová, tak jsem si udělal maximum poznámek. Pokud jde o vyjádření paní Koraci Bild a k otázce výměny informací. Policisté chtějí více zdrojů a chceme, aby všechno bylo lepší, to je jasné. Ale mně jde o to, aby požadavky centrální organizace, například EU, eh, e jak by věci měly fungovat, protože jinak si policie eh, dělá, co chce a ty problémy, na které nejdou z prostředku, jsou zametány pod koberec. Měli bychom o 200 méně zatčení, pokud jde o placené sexuální služby a na papíře by to bylo možná ještě horší. Takže musíme skutečně eh, mít společný přístup v jednotlivých zemích. Če jinak eh, velká většina žen, které jsou vykořišťovány, jsou vykořišťovány, protože nemají na vybranou. Tak jak řekla Rachel. A vykořišťovatelé sami o sobě jsou organizováni, ty jsou centralizováni a daří se jim to, jsou velmi kompetentní a mají obrovské částky k dispozici mají víc peněz k dispozici než eh, například v oblasti černého, obchodu, černého obchodování se zbraněmi. Podívejte se na Švédsko. Máme skupinu ve Švédsku, která se tím zabývá, ale jinde ta spolupráce neexistuje, takže musíme sledovat, co se děje jinde a bránit tomu, aby se to přesouvalo. Výměna informací je velmi důležitá protože je třeba se pouštět do lidí, kteří mají ty prostředky. Zada operací ve Švédsku končí na hranicích, například eh, prostředky odcházejí na konta v Rumunsku a naše práce končí na hranicích Švédska. To je problém. Pokud jde o výcvik eh, policistů, máme základní výcvik, což je obecný program a v minulosti máme tradici rovných příležitostí. A to se týká různých eh, oblastí činnosti. Pokud jste eh, máte stát eh, odborníkem v určité oblasti, tak my stále investujeme do zlepšování kvalifikace a zatím se nám to dařilo. Pokud jde o to, jak e, se cítí dívky, když s námi hovoří, on, on s námi hovoří a máte pravdu, že jsou v obtížném postavení a my zjišťujeme následně, e, já jsem vám to prostě před dvěma roky nemohla říci, protože můj otec zemřel v Rumunsku a teď už vám mohu říci o své minulosti. Ale nastanou jiné problémy. Ty ženy jsou zcela izolované, prostě jsou v bytě ještě třeba s jinou dívkou a jediný opravdový kontakt s realitou a s reálným světem je skrze pasáka, což je často jejich vykořišťovatel a přítel. A potom jsme to my. Oni se s nikým jiným nesejdou, prostě přejíždějí z jednoho města do druhého a hovoří s námi a nakonec nám říkají věci, které, které by nám možná jinak ani neřekli, takže se tu vytváří určitý vztah. Pokud je o sociální služby, tak tam bychom mohli věci zlepšit. Například eh, cizinky, které se dostanou do oblasti prostituce, tak by měly, to, tam vlastně prostor pro spolupráci mezi ostatní, s, s ostatními zeměmi. A pokud jde o prostituci ve Švédsku a poptávka po službách, a její snižování. Samozřejmě nebudeme schopni eliminovat obchodování s lidmi a prostituci ve Švédsku, nikoli. Ale to neznamená, že bychom se o to neměli snažit. A nikdy nebylo možné pouze ze zákona eliminovat určitý typ eh, kriminality. Ale vytváříme překážky a pokud je to obtížnější pro muže, tak oni prostě s tím přestávají, přestanou. A pokud eh, musí jet do jiné eh, země, aby si koupili sex, tak to odradí spoustu mužů. A tak to se sníží kriminalita. Pokud jde o přistěhovalectví, tady eh, souhlasím s paní Koraca Bild. Je třeba eh, se snažit stíhat vykořišťovatele, kteří vlastně toto organizují počet eh, žen a dívek eh, poroste, přichází jich stále více a jsou zranitelné a budou vykořišťované a je tu mnoho lidí, kteří zatím nejsou v tom systému, ale je třeba předjímat, že jakmile vykořišťovatelé se k ním dostanou, tak eh, je začnou vykořišťovat a na to musíme mít velmi pozorní. Snad se mi podařilo všechno odpovědět. Um, Can you hear me now? Yeah. Um, I have a few points. Já mám několik připomínek. Nejprve paní Berder. Většina prostituce eh, by eh, tedy odpovídala i kritériím obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořišťování, tak jak se tato definice objevuje hned v několika legislativních textech OSN. Je, protože tam se vždy jako jeden z aspekt objevuje donucení násilí. A to je tedy vždy nedílnou součástí. Já jsem se před pár lety bavila s ženou, která přežila eh, to, že byla obchodována. A ta mi řekla, že kulturní eh, postoj vůči obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořišťování je v legislativě, například v americké federální legislativě zakotven tak, že tedy tato žena byla poprvé eh, donucena k prostituci v 15 eh, letech, ale uh, řekla mi, že v podstatě i když ta legislativa zná ten termín oběti obchodování za účelem sexuálního vykořistování, ona se tak nevidí, ale že v podstatě ukořené tohoto problému, a to mohu říci eh, svědomím toho, že jsem hovořila s celou eh, řadou žen, je, že tady vlastně eh, začátkem téhle profese často bývá nějaký násilný útok sexuální povahy a co je nám společné je tedy eh, ponižování, je tedy ten zážitek ponižování a znevážení naší osoby. A to je prostě každodenní rutina práce v nevěstinci, podobně jako pekařka voní po pečivu. A já bych tedy nikdy nerozlišovala mezi tím, zdali prostituce a obchod s lidmi zdali tedy tyto dva jevy eh, mají rozdílnou závažnost. Já vím, že vy to neříkáte, ale velmi často to slyším. A já eh, nemám trpělivost s tímto rozlišováním, protože, jak už jsem řekla, jedno vede k druhému. A konečně příliš často jsem slyšela lidi, jak říkají, já nechci vyznít jako nějaký moralista. A podobně. Já tedy tím nechci někoho urazit, ale musím být upřímná. My jsme dopustili, a já jsem tím také vina, eh, aby lidé získali pocit, že zaujetí nějakého morálního postoje nebo stanoviska, že na tom je vlastně něco špatného. A já chci říci, že to je absurdní, pokud jde o ženy a muže na ulici. Jedna skupina lidí, které na které bychom v tomto ohledu měli tlačit, jsou naši politici, jsou naši poslanci. po nich bychom měli chtít, aby předváděli v každodenním životě, že umí rozlišovat mezi tím, co je dobré a co je špatné. Eh, muchas gracias. Eh. Děkuji mnohokrát, paní Moren. Na závěr tohoto panelu bych chtěla ještě jednou poděkovat za účast vám oběma, protože pro nás je důležité seznámit se s realitou z různých pohledů a já doufám, že výsledkem bude to, že budeme moci lépe řešit tento problém, který se dotýká tisíců a tisíců žen. Takže mnohokrát děkuji za účast a teď, protože už máme trochu eh, málo času, přejdeme rychle k diskusi v rámci druhého panelu a to je eh, cesta formou specificky zaměřené genderové politiky. Eh, máme tady paní Miriu Vasiliadu, která je koordinátorkou pro boj proti obchodu s lidmi v EU, která zodpovídá za zlepšení koordinace a souladu mezi politikami evropských institucí, agentur, členských států a mezinárodních subjektů a dále zodpovídá za rozvoj nových evropských politik, které by měly řešit um, otázku obchodu s lidmi také provádí kontrolu provádění nové strategie EU pro vymícení obchodu s lidmi 2012 2016 a chci jí poděkovat za její každodenní práci na tomto poli a také za to, že dnes přišla mezi nás paní Vasiliádu. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Vážení poslanci, dámy a pánové, na úvod chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že, že s námi velmi už se spolupracoval v posledních letech na této záležitosti. Jak řekla paní Hannibal, my jsme eh, toto téma nikdy neopustili a za to vám tady chceme poděk, poděkovat a já vám chci za toto poděkovat. My tuto iniciativu vítáme, vítáme také zprávu, která bude vypracována na téma, jak je implementována příslušná směrnice a také tedy mě povzbudilo, že většina europoslanců se vyjadřovala způsobem, který vlastně podporuje přístup Evropské komise. My tady od začátku říkáme, že obchodování s lidmi zahrnuje prodej. Prodej mužů, žen, dívek, chlapců. A je to tedy aktivita, kterou pohání viděna zisku a poptávka a celé je to tedy zakotveno na tom čendrovém základě. A chci také všem připomenout, že ve chvíli, kdy hovoříme o obchodu s lidmi, nemá smysl rozebírat jednotlivé definice, to už dělala Katerin, ale nezapomeňte, že hovoříme o obchodování za účelem e, sexuálního zneužívání ale e, také tady dalších e, odsoudění hodných aktivit. E, protože s lidmi se obchoduje i za účelem nucené práce, například v domácnosti nebo i v jiném prostředí. Obchoduje se s lidmi za účelem manželství na oko, obchoduje se s dětmi, obchoduje se s orgány. A nele- dějí se nelegální adopce a tak dále. Takže to je definice, která má dopad na muže a ženy, chlapce a dívky a různou měrou. Od začátku tohoto procesu My jsme říkali, že obchod s lidmi je tedy násilím na ženách, protože je zbavuje základních lidských práv a rovnoprávného statutu neustále opakujeme, zvláště tam, kde jde o snižování poptávky, je třeba vzít v úvahu eh, genderový rozměr této problematiky. Protože ten hraje roli ve všech eh, stádiích celého procesu. Eh, od tedy vykořišťování až po následnou pomoc obětem. Na druhé straně si myslím, že v posledních čtyřech nebo pěti letech ta debata o čendrovém rozměru obchodování s lidmi eh, se ozývá daleko hlasitěji a to je velmi důležité. Směrnice o obchodování s lidmi má komplexní rámec, který se zaměřuje na oběti eh, jednotlivých pohlaví na děti a tak dále. A já tedy chci hovořit konkrétně. Máme konkrétní údaje, ať už se nám to líbí nebo ne. Máme údaje, ze kterých vyplývá, vyplývají určité trendy. A ty hovoří jasně, 30% registrovaných viktim vykořišťování jsou ženy. 95 registrovaných obětí, tedy těch konkrétních případů, které už známe, kde ty oběti byly identifikovány, jsou ženy. A nezapomínejme, že 71 procent obětí vykořišťování za účelem nucených prací jsou muži a chlapci. Čili ten čendrový aspekt je neoddělatelný. Ženské oběti tedy také představují 52 celkového počtu obětí. Ale chci tedy ještě něco říct tak trochu v závorkách. Zdá se, že tedy jako kdyby si někdy ta témata konkurovala a jako bychom je vnímali odděleně. A já předtím chci varovat. My jsme v uplynulých letech věnovali velkou pozornost vykořišťování za účelem nucené práce. Tady jsme tady vyvinuli celou řadu aktivit, financovali jsme je, protože jsme měli pocit, že potřebujeme lépe pochopit tento fenomén. Ale dospělo to do okamžiku, kdy ve chvíli, kdy najednou mi bylo řečeno, že obchodování s lidmi za účelem sexuální vykořišťování, to je takové ožehavé téma. Ale to přece není pravda, na tom nic ožehavé není, to je fakt a nemůžeme tedy stavět eh, ty jednotlivé formy proti sobě, aby si konkurovali, abychom zjistili, kdo je větší oběť, kdo má víc práv. A komise neust, tedy, eh, neustále opakuje to, že je politování hodné, že navzdory všem tedy těm snahám eh, na všech úrovních, od regionálních až po nadnárodní, se nepodařilo žádným způsobem výskyt tohoto fenoménu snížit, aspoň o tom na evropské úrovni nemáme žádné důkazy. Je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy hovoříme o genderovém aspektu obchodu s lidmi, je třeba hovořit i o ochraně potenciálních obětí, o prevenci. Já nechci debatovat o prostituci jako takové, ale chci říci, že považujeme za není žádný důvod, proč neříkat, že obchod s lidmi vede k prostituci. Na tom není nic ožehavého. A informace eh, policejních složek jasně říkají, že většina obětí obchodu s lidmi končí v prostituci. V tom případě je to vysoce rizikový sektor. Ve chvíli, kdy říkáme, že rybolov je rizikovým sektorem, nikdo mi neříká, že ukazuje prstem na rybáře a je to špatné. Proč je to najednou špatné v této oblasti? Oblasti je to tedy vysoce rizikový sektor a komise má tu zodpovědnost řešit problematiku ve všech sektorech. A teď tedy pokud jde o údaje Někdy lidé říkají, Někdy lidé tedy užívají ta procenta jako argumentaci samo o sobě. A ve chvíli, kdy slyším nějaké procento například o e, dětských obětech, chcete říct, že když to bude jenom 10%, tak to se nic neděje, to jsou jenom čísla. Já se ptám, jestli jde o čísla nebo o lidi. Kolegové hovořili o obchodování s lidmi za účelem <clears throat> sexuálního vykořišťování a v takovém případě většinou dochází i k dalším typům trestné činnosti, například opakovanému znásilnění. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o obětech, a já doufám, že mě tedy nebudete chybně citovat nebo nevyjmete moje prohlášení z kontextu, myslím, že se vlastně do věci vkládáme příliš pozdě. V okamžiku, kdy ta oběť už byla minimálně znásilněna. A já jsem měla možnost vidět nejenom ženy a dívky, ale také děti, které byly obětmi. Hovořila jsem s dívkou, které bylo které je teď 15 a má už dvouletou dceru, která se narodila jako důsledek znásilnění. Proč to zmiňuji? Souhlasím s poslanci, že jde především o prevenci, že by mělo jít především o prevenci, abychom věci nevkládali příliš pozdě. Poznamenala jsem si to, co tu řekla Rachel o tedy vlastně tom konečném cíli obchodování s, dět, s lidmi. A konečně my Tady vadí to, že zaužívaná terminologie způsobuje dojem, jako kdyby oběti neměly práva, ale oběti mají celou tu škálu práv a my musíme zajistit, že tato jsou respektována. Máme legislativu i strategii pro boj proti obchodování s lidmi. Já už jsem to tady vysvětlovala na půdě parlamentu, ale eh, tady tedy řeknu, že tedy ten genderový princip je velmi zdůrazněn v obou legislativních textech. Vy jste tady vysvětlovali právní definici, ale já chápu obchodování s lidmi jako eh, tedy jednoduchým způsobem. Jde o vydělávání peněz v tom eh, a o poptávku. Odstraňte poptávku a zisky, buď jedno nebo druhé, Ve světě je celá řada dalších nežádoucích jevů, ale eh, ty lze řešit například tím, že budeme sledovat toky peněz, abychom zjistili, kdo, kde, na jaké úrovni. proudí peníze, kde vlastně jsou proprány například Světová organizace práce odhaduje, že 150 miliard dolarů ročně, tedy že takový je objem té nucené práce. Pokud jde o snižování poptávky, eh, já jsem s touto definicí spokojena, protože článek 18 příslušné směrnice říká, že členské státy musí přijmout veškerá potřebná opatření ke snižování poptávky. A pokud je to tedy eh, zakotveno v evropské legislativě, tak je třeba si to neustále připomínat. Členské státy také by eh, měly za prvé <clears throat> trestně stíhat uživatele služeb v případě, že eh, tedy poskytovatel je obětí obchodu s lidmi. A já si myslím, že v pokud jde o poptávku, tak tedy to vždycky také pohání peníze a funguje to tedy i opačně. A proto je třeba sledovat. Evropská komise pro Evropskou komisi je obchod s lidmi nedílnou součástí naší politiky v přístupu k uprchlíkům i přístupu k organizovanému zločinu. Poslanci tady hovořili o pošování lidí, o současné situaci. Já chci říci, že máme spoustu informací od spravodajských služeb, od policejních složek a tak dále o tom, že na všech těch člunech, kteří proudí uprchlíci do Evropy, proudí také mladé ženy z Nigérie například. Pašování lidí může vést k obchodování s lidmi. A i když k tomu máme různé právní nástroje, máme situaci, kdy tedy vlastně eh, paš... obchodníci s lidmi používají stejné cesty jako pašeráci. A navíc tedy v tomto ohledu je třeba bránit práva dětí. Většina obětí tedy eh, je, se stává poprvé obětmi v dětském věku a pak to tedy vydrží až do dospělosti. Europol nám například sdělil, že cena za dítě pašované do Evropy je 4 až 8 tisíc euro, někdy to může být až 14 tisíc. A já se kladu otázku, zdali pak ty děti používají pouze k nucenému žebráctví. Na to je třeba se zaměřit. Já mám málo času, takže problematice dětí se nebudu věnovat hlouběji, ale chci říci, že máme k dispozici studii, která byla nyní zveřejněna, která se týká těch ohrožených skupin obyvatel, mezi ně patří právě děti, které tedy se stávají obětmi sexuálního vykořišťování již v raném věku a pak tedy eh, pokračují ve stejném řemesle i do eh, dospělosti, pak je tu problematika hypersexualizace současné společnosti, máme k tomu dispozici údaje na naší webové stránce. Co chystáme? Za prvé zprávu o trendech podle článku 20 členské státy předali své zprávy o stavu věcí a my z toho nyní vygenerujeme zprávu eh, na evropské úrovni, která by měla být k dispozici v březnu 2016. Máme také zprávu podle článku 23 o transpozici evropské legislativy, takže tady bychom rádi slyšeli vyjádření Evropského parlamentu k této věci a konečně pokud jde o směrnici o boj proti bodová, boj, boji proti obchodu s lidmi, všechny členské státy už začaly s transpozicí s výjimkou Německa. A my to začínáme řešit. A konečně také připravujeme zprávu o tom, jaký dopad by, potenciálně by měla kriminalizace uživatelů sexuálních služeb. A na základě této zprávy potom přijdeme s příslušným návrhem. Máme také směrnici o sankcích zaměstnavatelů, která umožňuje postihnout eh, a ty zaměstnavatele, kteří vědomě zaměstnávají oběti obchodu s lidmi občany třetích zemí. In, mo- in many cases, in member states, is not... V mnoho státech není dodnes nelegální prodávat nebo nakupovat lidi a používat jejich služby. Můžeme se nakoupit zboží a služby, které i dnes vlastně víme, že eh, vyrobili oběti nucené práce a nejsme za to stíháni. Já jsem v tomto smyslu oslovila příslušné prokurátory a ti vůbec nezareagovali. Zdali by toto bylo možné stíhat. A mě by zajímalo, jestli parlament v tomto ohledu hledá něco dělat. Budete se tvářit, že v pořádku užívat služby nebo produkty, které vyprodukovaly osoby, jež byly eh, oběťmi obchodu s lidmi? Je tohle společnost, ve které chceme žít? Legislativa má totiž normativní efekt a ten nemůžeme podceňovat. Potřebujeme v tomto ohledu mít jasnou legislativu. Pokud jde o snižování poptávky, my jsme na to téma uspořádali eh, sedy eh, celodenní seminář, zástupci parlamentu se ho také účastnili a eh, lidé se ptali, proč chcete pořádat seminář na téma snižování poptávky, to je takové ožehavé téma. A my jsme říkali, ne, ne, to je zakotveno v evropské legislativě. A na závěr komise předtím, než tedy přišla s návrhem směrnice k obchodování s lidmi, si zadala vypracování eh, studie. A jeden z autorů, eh, jedna z autorek je tady dnes mezi námi. Parlament se k tomu vyjádřil ve svém usnesení v únoru, z únoru 2014 a my doufáme, že tedy ta zpráva, která byla iniciována na základě tohoto požadavku, bude moci také být na půdě parlamentu odprezentována. A konečně vám chci, dámy a pánové, říci, že všechny oběti jsou důležité. My rozhodně eh, nemáme tedy Eh, důvod rozlišovat. Nedá se říci, že jedna forma vykořišťování je méně eh, poškozující než jiná. lidé se velmi často uh, snaží zlepšit si život, ale proto se vydávají na cestu, ale takhle by jejich život končit neměl. My máme tedy zodpovědnost vůči obětem, musíme se v důsledku toho i ptát, kdo používá služby obětí a kdo na to vydělává. A bez toho nemůžeme klidně spát. Děkuji vám, paní Vasiliado. Omlouvám se, že musím takto usekávat příspěvky, ale musíme si nějak uh, řídit čas, aby všichni, kteří přišli, se mohli vyjádřit. A dám už rovnou slovo paní Sylvii Volby, profesorce sociologie, která také v UNESCO předsedá skupině pro genderové otázky, působí na univerzitě v Lancasteru, také se už zabývala otázkami obchodu, lidmi v jednotce, příslušné jednotce při Evropské komisi. Už jsme měli příležitost se seznámit s vaší prací a jsme rádi, že jste mezi námi a hned vám dávám slovo, paní Volby. Thank you very much. Děkuji. Jsem velmi ráda, že jsem zde, že mohu přispět k akademické práci veřejné demokratické rozpravě. Vaše veřejná slyšení jsou skvělá. A práce, o které chci informovat, se týká otázek genderového rozměru obchodování s lidmi. A udělám dvě věci. Nabídnu vám nový způsob uvažování o genderovém rozměru obchodování s lidmi a také vám poskytnu řadu doporučení. Ta zpráva, o které hovořím, jak Mary uvedla, bude zveřejněna. Je to zpráva o genderovém rozměnu obchodování s lidmi. Máme celoevropský tým, který se jí zabýval. Tři kolegové, profesor Karen Shire, profesor Brian Francis z Lancasteru. Soustředili jsme se zejména na otázku prevence a na otázku genderové dimenze. Prevence je jádrem strategie EU a jádrem směrnice EU. Ale jak tedy se zabývat prevencí? Nabrnu vám, abyste odložili názor, že prevenci nejlépe vyřešíme, když se budeme zabývat volbami jednotlivce. A místo toho je třeba uvažovat o institucionální regulací, zejména eh, regulací institucí, které generují zisk. Tedy přecházíme od jednotlivce k instituci a to je vaše oblast, protože vy regulujete na základě příslušnosti k instituci gender. Evropská unie mm, uvažuje o otázce pohlaví a genderu, která je zcela ojedinělá a zakotvená ve smlouvách. My vycházíme z rovného zacházení a to vyžaduje genderovou specifičnost. A pokud, je, pokud není genderová specifičnost patrná, tak nemůžeme uplatňovat rovné zacházení. Také existuje zásada vyvážovaného rozhodování a takzvaný genderový mainstreaming. A já budu doporučovat, aby veškeré tyto zásady rovnosti byly efektivněji realizovány v celé řadě evropských politik, tak, aby poskytly konzistentnost politikám s cílem eliminovat obchodování s lidmi. Pohovořím o, jedno, o hlavních oblastech. Oblast eh, podpory obětí. Někdy je to posuzováno pouze jako to, co děláme úplně nakonec při pomoci obětem. Ale v té podrobné práci, kterou se zabýváme, pomoc obětem může být, pokud probíhá správně, významným příspěvkem k prevenci řečeno jednoduše, vlastně bráníte opakované viktimizaci a oběti, které jsou správně podporovány, mohou svým hlasem podpořit stíhání a veřejnou diskusi a také kvalifikované, kvalifikovanou tvorbu politiky. Takže je, pomoc obětem je skutečně důležitá. Máme celou řadu podrobných doporučení v naší zprávě. Nebudeme to tady všechno předčítat. Trestní stíhání. Trestní stíhání není cílem samo o sobě, když je to také důležité jako cesta k prosazení spravedlnosti. Ale při redukci beztrestnosti to také přispívá k prevenci. Někdy prosazování práva bylo pojímáno pouze z hlediska práva trestního. A my bychom vám doporučili, abyste se zabývali celým konceptem práva a neomezovali to pouze na právo trestní. V této oblasti celá škála právních postupů mobilizována, jsou významné a já se k ním ještě vrátím za chvilku. Trestní právo je důležité, je to základ a zde hlavní podoba práva, ale není to jediné právo, které se zde uplatňuje. A zase máme příslušná podrobná doporučení. Nyní se chci soustředit nejvíce na tradičnější oblasti prevence a to se týká poptávky. Tedy odrazovat a redukovat poptávku, která podporuje veškeré formy vykořišťování. To je článek 18 směrnice. A chci opět eh, znovu promyslet poptávku. Příliš často to bylo zúženo na vztah mezi jednotlivým, jednotlivcem prodávajícím a na nakupujícím. A tady přicházíme o nejdůležitější součást, což, je, což jsou instituce, které jsou do toho procesu zapojeny. Jsou tu třetí strany, které jsou velmi důležité, ale které mizí, když se diskuse polarizuje. A my doporučujeme, aby se otázka regulace instituce zisku vrátily do popředí a nebyly řešeny pouze jako určité reziduum. Došlo k řadě experimentů v celé Evropě v tom, jak zabránit obchodování a jak regulovat odvětví, které souvisí s obchodováním. Měli bychom se radovat z diverzity od Nizozemska ke Švédsku. Všude došlo k experimentům a inovacím. Z našeho akademického hlediska je to pozoruhodný přírodní experiment a my můžeme vyhodnotit, co funguje a co ne. Takže se radujeme z inovací v Evropské unii. Tento trojuhelník sdíláme přítelkyně Karen Shire, ukazuje, jak uvažujeme o regulaci prostituce v souvislosti s obchodováním. Je to trojuhelník, který ukazuje, že to není pouze vztah mezi jednotlivými nakupujícími a prodávajícími, ale je to také tedy význam toho, který, který tedy vlastně schromažďuje zisk někdy v podobě nájmu, ale to neznamená, že to přestává být eh, schromažďováním zisku. A jsou to složité formy regulace, které jsou často podceňovány. Chci se vyjádřit k experimentu v Německu a Nizozemí, které je často špatně vnímáno a špatně chápáno. Je to někdy popsáno, jako by docházelo k prosté dekriminalizaci. Ale ve skutečnosti je to současně významný nárůst regulace v této oblasti. Viděli jsme dílčí dekriminalizaci a zvýšenou regulaci současně. A demokratická diskuse v těchto zemích řešila problémy souvisí s inovacemi. Zaznamenali jsme také zajímavé politické vývoje, které mají zvláštní podobnost se situací ve Švédsku. Prosím, podívejte se na tyto podrobnosti, abychom zabránili super vykořišťování, ke kterému dochází při některých formách prostituce, tak byly zakázány byla pouliční prostituce zakázána. Prostě ne, je nezákonná. Existuje celá škála důvodů a je to soustředěno na konkrétní města. A také bylo řečeno, že mladí lidé jsou zranitelní zejména a dospělost tedy je dovršena v 18 letech a pro účel prostitusti je to příliš nízký věk. Takže zde byl vlastně zákonný věk dospělosti posunut na 20 let. Regulace tedy nastává pod demokratickým tlakem, který vlastně omezuje formy a praxi prostituce v těch zemích, které někdy jsou prezentovány jako by byly místa, kde dochází k, k deregulaci. Nejsou a je to mnohem složitější. A vy jako Evropané chápete složitost regulace. Takže tady říkáme, poptávka neznamená pouze přímé spotřebitele. Zahrnuje i ty instituce, které eh, čerpají zisk a ten trojuhelník je tedy složitější. Jak řekla Mary, je to otázka, jak uvažovat o kriminalizaci, tedy nakupování těch služeb, došlo k posunu ve Švédsku. Nemám čas se k tomu vyjádřit, ale vy jste už o, o Švédsku slyšeli. Ale chci zde zmínit eh, specifičnost Evropské unie. Příliš často naše diskuse je svedena vývojem ve Spojených státech. A ve Spojených státech je ten přístup naprosto odlišný. My ve Spojených státech jsme systematicky dekriminalizovali prodej sexu. Prostitutky nejsou mimo zákon. My jsme dekriminalizovali prodej sexu a došlo k významné změně ve všech členských státech. Ne ve všech, ale téměř všech. My jsme oddělili dekriminalizaci nabízení sexuálních služeb větši- a většina členských států zachovala kriminalizaci docelování zisku z prostituce. Většina členských států zachovala, že nezákonné čerpat zisk z vykořišťování prostituce jiných. Vykořišťování prostituce jiných osob oproti legitimnímu zákonu pro redukci právě tohoto odvětví. Spíše než postih individuál, individuálních jedinců. Švédsko přistoupilo k kriminalizaci nákupu služeb a já bych chtěl upozornit na kriminalizaci vykořišťování prostituce jiných. Některé členské státy tvrdí, že to je zvláštní odbornost v oblasti prostituce, protože to je v protokolech OSN a ve směrnici. Američané to nedělají. Ta mezinárodní diskuse, včetně diskuse v Amnesty International, vlastně slučuje kriminalizaci a prodej sexu s kriminalizací vykořišťování prostituce jiných. My jsme v Evropě oddělili tyto dvě věci. A je to skutečně důležité oddělení a je to významná inovace a neměli bychom umožňovat, aby naše diskuse byla nějakým způsobem odváděna od cíle tím, k čemu došlo ve Spojených státech. Evropa je specifická v tom, že postupujeme pečlivě a naše zákroky v regulaci jsou citlivé a přesné. Potom to máme opět ta podrobná doporučení. Konzistentnost politiky. Zásady genderové rovnosti jsou jádrem evropského projektu. A někdy jsou vlastně posuvané byly tady. Ale pokud jsou systematicky realizovány ve všech jednotlivých strategiích, nejen v oblasti bezpečnosti, ale také v oblasti vnějších vztazích, lidských právech a na vnitřním trhu, tak eh, potom eh, snad můžeme zobecnit eh, náš závazek rovnosti pohlaví v celé řady oblastí, které jsou tak významné. A máme tu zcela konkrétní věci, které chceme říci, pokud jde o genderový rozměr strategie ekonomického růstu, aby to skutečně vycházelo z práce, která bude inkluzivní, inteligentní a která se nebude opírat o podoby vykořišťování a generování zisku z prostituce jiných. A to je věc, která musí probírat vaše hospodářské výbory a jako v konkrétní oblasti. Zde máme zcela konkrétní doporučení, aby vznikly formy měření těchto postupů, potřebujeme kvalitnější data, Potřebujeme určitou konzistentnost těchto zásad v jednotlivých strategiích, akční plány, aby zásada rovnosti ponaví se posunula do všech těchto oblastí a to může mít dopad a nestrácejme ze zřetele speči, specifičnost Evropské unie, jak jsme regulovali v této oblasti, což bylo tak produktivní dekriminalizace prodeje, ale nikoli dekriminalizace prostituce a vykořišťování jiných a z podrobných experimentů, které proběhly v členských státech, jak se zabývat cílem, který všichni sdílíme. Ukončo, ukončit obchodování s lidmi. Thank you so much. Um... Děkuji mnohokrát, to bylo opravdu mnoho informací a já se omlouvám, že na vás musím spěchat, protože tlumočníci s námi mohou zůstat pouze do 13 hodin 5 minut. A mám tady eh, jednu otázku eh, od paní Jiménez, ta dám slovo, protože pak budeme muset pokračovat jenom v angličtině, takže ještě paní Vaseral. Děkuji mnohokrát. Já to tedy řeknu velice rychle, protože už přetahujeme a jenom jsem chtěla poděkovat eh, panelistkám a zeptat se paní Vasiliadu, koordinátorky, v souvislosti s kolegy, kteří tady už hovořili o obchodu s lidmi. Já když jsem začala pracovat v parlamentu před 6 lety, tak jsem se uvědomila, že se velice málo mluví o obětech. Já, když mluvím o obětech, tak mám na mysli všechny oběti, nejen obchodu s lidmi, ale oběti obecně. Já mám tak zkušenosti s oběťmi terorismu, ale opravdu je to pro mě důležité téma a zpracuji s různými organizacemi na pomocu obětem a tehdy se to tady skoro neřešilo. My jsme se tím tady začali zabývat a Vím, že je směrnice nebo nařízení European Protection Order. Schválili jsme tento text a pak je ještě směrnice, která se týká podpory um, obětí trestných činů. A ten evropský ochranný příkaz se týká například toho, že když někdo má soudně nařízeno, že se k někomu nemá přibližovat, takže to platí i v jakékoliv jiné zemi. Je třeba jenom, aby ta oběť to tam vlastně nahlásila, když přejde do té jiné země, tak i tam bude mít tuto ochranu. Zatímco dříve to tak nebylo. V každé nové zemi, kam ten, ta oběť přijela, musela znovu vlastně žádat o tu ochranu a když nějaká oběť, v tomto případě žena, která je e, obětí násilí, e, tak často se vlastně nedožila vyřízení této své žádosti, protože, nebo už byla mezi tím znásilněná, kdežto teď e, je to věc vzájemné spolupráce mezi státy, nebylo to jednoduché, Týká se to trestně právních a občanskoprávních věcí, ale už to vzniklo. A pak ještě jedna směrnice se teď e, začíná provádět, protože už proběhly tři roky, to byla doba na zavedení. A moje otázka zní, jak e, k tomu přistoupíte vy jako koordinátorka, protože ta směrnice e, vlastně obsahuje i část, která se týká žen obětí obchodu s lidmi a to se týká i pana Henriksona. Zajímalo by mě, zda policie třeba vůbec ví o této směrnice, protože my v té směrnici právě mluvíme o e, výcviku nebo školení policistů, soudců, právě proto, aby věděli, jak zacházet s oběťmi, e, které třeba pocházejí z nějaké jiné země. Jsou, jedná se o takzvané individuální posouzení. Je třeba, aby Eh, uměli rozlišovat mezi oběťmi, aby věděli, eh, co s nimi je, aby nedošlo k nějaké druhé viktimizaci, protože všechny oběti jsou rovnocené. To souhlasím, ale eh, není možné, aby se k těm obětem přistupovalo různě. Takže v tomto případě, když se zeptali, jestli víte o tomto textu, uh, také by mě zajímala otázka žen a dětí v uprchlických táborech, zvláště v souvislosti s touto uprchlickou vlnou, o které se hodně hovoří. Víte, že se hovoří o prodeji dětí, a je pravda, že třeba taky vidět, že je mnohem více mužů, kteří přijíždějí, méně žen a dětí, takže to by mě také zajímalo, zda se to může vysvětlit. A ještě bych řekla paní Moren, že s ní absolutně souhlasím s tím, jak jste ukončila své druhé vystoupení, kdy jste řekla, že zcela zásadní je, aby si politici uvědomili, co je dobré a co je zlé. Pokud bychom všichni uvědomili, co je zlo, tak by určitě to bylo mnohem jednodušší. Já úplně vám rozumím. Já jsem zase obětí terorismu, takže chápu, že když vy hovoříte, tak hovoříte skutečně odsud. Um, a ehm, mně se stává, že my prostě lidé někdy nerozumí a uvědomuji se to i v politice. Já jsem tady tedy právě proto především kvůli obětem a snažím se hájit práva obětí, ale stává se to, že protože oběti nemají žádné lobby, nemají sílu, nemají peníze, jsou slabými a proto je tak důležité, abychom se tímto problémem tady zabývali. Děkuji. Děkuji velice. Myslím, že se musíme rozloučit s tlumočníky, takže doufám, že vám nebude vadit odpovídat v angličtině